Good afternoon, dear colleagues. Uh, I propose to start... Dobré odpoledne, kolegové. Navrhuji, že začneme, abychom využili čas, který máme k dispozici. Vřídíme úvodní formality, včetně přijetí pořadu jednání a běžných sdělení. Myslím, že všichni kolegové, kteří se chtějí zúčastnit zasedání, eh, se mezi tím připojí. První bod na dnešním pořadu jednání je přijetí programu. Pokud nemáme žádné připomínky, můžeme program schválit. Druhý bod se týká oznámení za prvé bych chtěl oznámit, že jako obvykle se dnešní zasedání vysílá přes internet. Co se tlumočení týče, tlumočení je k dispozici v následujících jazycích. Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, polština, čeština, rumunština a portugalština. Vezměte prosím na vědomí, že tlumočníci spolehají na dobrou kvalitu zvuku a videopřipojení účastníků, kteří se účastní na dálku Žádáme všechny, aby hovořili jedním z jazyků, pro které je k dispozici tlumočení. Mluvte zřetelně, běžným tempem, abyste tlumočníkům pomohli dělat jejich práci. A jako vždy chci předem poděkovat tlumočníkům za jejich práci a za to, že nám takto pomáhají. Bod číslo 3, hlasování. Dnes budeme hlasovat o přijetí návrhu zprávy s názvem Maximalizace energetického potenciálu Fondu budov Evropské unie. Je to vláda, pardon, zpráva z vlastního podnětu. Než si ověříme, zda, mám, zda jsme eh, usnášení schopní, náš zpravodaj, pan Kufe ze skupiny Zelených, chce říct několik slov. Prosím, máte slovo. Well, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům i všem zaměstnancům, kteří pomáhali s přípravou této zprávy. Já myslím, že se dá říct, že se nám to opravdu podařilo. Podařilo se nám dospět k progresivním kompromisu mezi ELS, SAD, Renew a Zelenými. Zpráva se dotýká eh, otázek energetiky, obnovy, klimatu, a také snahy obecně zvýšit energetickou účinnost fondu budov Evropské unii. Zvýšení energetické účinnosti budov a režim renovace přináší jen samé přínosy. Může vytvořit nová pracovní místa a může to také pomoct s klimatickou neutralitou i v rámci obnovy z pandemie COVID-19. V naší zprávě jsme zdůraznili, že potřebujeme větší přístup k energeticky účinným příbytkům za přiměřenou cenu pro všechny na základě sousedského přístupu a na základě příslušného podpůrného rámce. Mám velkou radost, že stínoví zpravodajové se mnou dospěli k opravdu dobrým kompromisům, zvlášť pokud jde o holistický přístup k renovačním projektům, zavedení minimálních standardů účinnosti zavedení pasů energetické účinnosti pro budovy, pokud je o potřebu zahrnout plány renovace do plánu obnovy z pandemie COVID-19, pak jde o význam kvality ovzduší uvnitř renovovaných budov a dále je to eh, volání po evropském programu solárních panelů na střechách. Jsem tedy velice rád, že stínoví pravodajové podpořili mé snahy což je také dobré k tomu, abychom měli důraznou pozici Evropského parlamentu před příslušnou strategií, kterou komise v září zveřejní. Chci na závěr poděkovat všem, kdo mi pomohli, zvlášť mým poradcům, Heike Leberle a Tomasi Bainsovi z řad mých zaměstnanců a samozřejmě i všem ostatním z jednotlivých politických skupin, kteří nám pomohli zpracovat zprávu, kterou já považuji za velice konstruktivní. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji. Já chci poděkovat našemu zpravodaji a poblahopřát mu a stejně tak týmu stínových zpravodajů i ostatních kolegů, kteří k tomu přispěli. Jsme usnášení schopní, sekretariát mi to potvrdil eh, zprávou SMS. Jsme usnášení schopní a můžeme přistoupit k hlasování. Nezapomínejte, že pouze členové, jejichž jména byla sdělena předem sekretariátu eh, od politických skupin, mají právo hlasovat. V pátek se dostali e-mail od ITRE, máte tam jednostránkový hlasovací lístek a pokyny k hlasování. Vyplňte svůj hlas u kompromisního návrhu 1 i u závěrečného hlasování na stejném lístku, Musíte to vyplnit, dát tam své jméno, prohlášení, naskenujte vyplněný lístek a můžete ho poslat elektronicky. Můžete to i elektronicky podepsat. A pak to pošlete na e-mailovou adresu, kterou jste dostali. Pouze ty hlasovací lístky, které pošlete z oficiální e-mailové adrese, adresy parlamentu, podle pokynů se budou počítat. Samozřejmě ti kolegové, kteří jsou v sále, mohou hlasovací lístek předat sekretariátu. Hlasování je nyní zahájeno a i hned dostanete e-mail od sekretariátu. A hlasování bude možné až do 18.15 bruselského času. Pošlete prosím své rozhodnutí, svůj hlas do 18.15. A zhruba v 18.45 budou oznámeny výsledky. Sekretariát je oznámí členům. Další bod je bod číslo 4. Třízení Evropského průmyslového technologického výzkumného centra pro kybernetickou bezpečnost a sítě národních koordinačních center – Musíme podat výboru zprávu o vyjednávání. Naším zpravodajem pan Rasmus Andersen ze, ze skupiny Zelených. Třetí trialog v této věci proběhl 25. června tohoto roku. Byl to první trialog v rámci tohoto funkčního období. Dva předchozí dialogy se konaly v březnu 2019. To znamená více než před rokem. Vzhledem k tomu, že Rada přijala nový vyjednávací mandát až začátkem června, hlavním účelem tohoto trialogu bylo znovu zahájit meziinstitucionální práci na této věci a předložit nový mandát Rady. Dovolte mi, kolegové, abych předal slovo našemu zpravodaji, panu Andresenovi. Děkuji, pane Busuji. A děkuji také kolegům za příležitost podat zprávu o tom, jak na tom jsme teď. Pokud jde o to Centrum pro kybernetickou bezpečnost. A chci poděkovat eh, chorvatskému předsednictví, protože eh, v této věci se dlouho nic nedělo a právě oni se znovu začali věnovat Centru pro kybernetickou bezpečnost a chorvatskému předsednictví se podařilo získat mandát od rady A rada, jak už říkal náš předseda, teď znovu začala pracovat. A začali jsme prvním trialogem, kdy jsme měli možnost ptát se na ten mandát, na ten mandát rady. A teď už probíhají technické trialogy. A samozřejmě je tady vůle zajistit eh, dobré řešení pro kybernetickou bezpečnost v Evropě, nicméně přetrvávají určité otázky, kde musíme bojovat za silný mandát, který máme my od našich kolegů z posledního funkčního období. A samozřejmě jednou z velkých otázek, které jsou zatím otevřené, je to, jestli by to Centrum pro kybernetickou bezpečnost mělo eh, dostávat peníze od, z těch programů pro digitální Evropy na ta opatření pro kybernetickou bezpečnost, to je postoj rady, anebo jestli bychom měli dodat další obsah, pokud je o vývoj kybernetické bezpečnosti. A samozřejmě v našem mandátu, v mandátu parlamentu, eh, se uvádí, že bychom měli rozhodně bojovat za další evropský vývoj. Já myslím, že toto bude klíčové a naši stínoví zpravodajové z různých politických eh, frakcí. A já chci poděkovat kolegům, zastávají stejný názor. Samozřejmě se to musí ještě vyjasnit. Musíme vybudovat Centrum pro kybernetickou bezpečnost, kde nebudeme jenom rozdělovat peníze, ale kde bude také docházet k nějakému evropskému vývoji. Souvisí to třeba s otevřenými zdroji open source anebo s otázkou standardizace. k tomu máme v mandátu velice důrazné pokyny. A samozřejmě ta diskuze, která s tím souvisí, je také úloha občanské společnosti a podniků ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti a činnosti tohoto střediska. Rada v podstatě tlačila občanskou společnost a podniky pokud je o strukturu tohoto střediska. A já si myslím, že potřebujeme také silnou eh, poradenskou radu, poradní radu, aby se tam zapojila i občanská společnost a také evropské podniky v souvislosti s vývojem v tomto centru. To jsou některé z věcí, o které budeme muset bojovat. Čeká nás to v září, bude třeba také ohlasovací práva, osídlo centra – Možná víte i z jiných oblastí, kterým se věnujete, že to jsou celkem citlivé věci a budeme muset najít kompromis. A myslím, že budeme muset také v trialogu najít řešení, protože Rada má velký zájem o to, aby tyto debaty neprobíhaly v politických trialozích, ale nás samozřejmě zase zajímá, aby parlament zahrál svou roli a aby se účastnil vyjednávání například vyjednávání o sídlu centra nebo o hlasovacích právech. Já v tom rád budu pokračovat společně s kolegy z ostatních politických skupin, abychom se pustili do vlastního politického vyjednávání. Já myslím, že to nastane v září. A je tady jistě velká vůle zajistit rychle dohodu, dobrou dohodu, ale nejde jenom o tu rychlost, jde také o kvalitu a myslím, že některé věci je pořád ještě projednat na politické úrovni a v trialozích v září. Děkuji. Thank you so much. Thank you for, uh... Mnohokrát děkuji. Děkuji za aktuální informace a také za to, že jste zdůraznil hlavní aspekty, které se týkají vyjednávání. Samozřejmě budeme pečlivě sledovat toto vyjednávání. Jsou to věci, které se dotýkají kybernetické bezpečnosti, i třeba zohlednit naše ambice a přání vyvíjet a posilit naši digitální infrastrukturu v příštích letech a příštích desetiletích. To je opravdu velmi důležité. Takže je to významná bitva. A jak už poznamenal zpravodaj pan Andresen, příští trialog této věci proběhne v září. Zatím ještě nemáme přesný termín. A výbor ITRE bude okamžitě informován o vyjednávání a o pokroku. Ještě jednou poděkuji zpravodaji za aktuální informace a přejdeme k dalšímu hlavnímu bodu našeho pořadu jednání. Je to bod číslo 5. Je to diskuze a výměna názorů k návrhu zprávy o nové strategii pro evropské malé a střední podniky. To je také velice důležité pro náš výbor a pro budoucnost našeho průmyslu a ekonomiky. Je to zpráva z vlastního podnětu. Očekává se, že ji formálně schválí konference předsedů v průběhu tohoto týdne. Výměna názorů, pokud si vzpomínáte, kolegové, proběhla už 28. května. Spravodaj nám dnes představí návrh zprávy, který už je k dispozici, a proběhne výměna názorů, samozřejmě s tím, že nás ještě čeká formální schválení ze strany konference předsedů. Já předám slovo nejprve na pět minut našemu zpravodaji a potom stínovým zpravodajům nebo případně dalším zájemcům nebo těm, kdo zastupují politické eh, skupiny na tři minuty. A potom proběhne druhé kolo na základě seznamu členů ITRE, kteří vyjádřili zájem a přání vyjádřit se k této věci. Ale samozřejmě, jako vždy, když budeme mít čas, a já předpokládám, že čas bude, pokud se najdou další kolegové, kteří by se chtěli přihlásit eh, do diskuze v rámci postupu k HDI, dáme slovo ještě dvěma nebo třem dalším kolegům. Samozřejmě prioritu budou mít ti, kteří jsou tady v sále, ale nejen oni. Dejte vědět sekretariátu, použijte funkci zvednout ruku na platformě anebo chat na té videoplatformě. Nyní předám slovo našemu zpravodaji, panu Paulu Borkiovi. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, já budu mluvit italsky. Děkuji mnohokrát. Přijdu do italštiny. Jak říkal pan předseda, z konference předsedů přišla zpráva o odložení eh, schválení postupu, která se týká této iniciativy, takže dnes máme eh, druhou výměnu názorů a snad tedy příště eh, již to bude jakýsi formální krok spolu s dalšími stínovými zpravodaji. My jsme se snažili eh, pracovat za stížených eh, podmínek i během koronavirové krize. 10. března bylo předloženo příslušné sdělení a den poté VHO vyhlásila pandemii covidu. Já jsem se proto rozhodl zohlednit tento změněný rámec, změněnou situaci. Jde tedy o návrh zprávy, který je úmyslně spíše technický než politický. Já jsem se snažil, aby to bylo skutečně komplexní, snažil jsem se tam zahrnout příspěvky všech politických skupin, tak, aby Evropský parlament eh, dokázal opravdu přihlédnout k různým bodům, které jsou důležité pro jednotlivé politické skupiny. Ten návrh zprávy je rozdělen na tři části. Velice stručné, syntetické, právě protože máme určité prostorové omezení těch zpráv. Zabýváme se situací před covidem, potom tedy během covidu a poté v té třetí části to Exit and Recovery Strategy. Hovoří se zde o tom, že růst malých a středních podniků v Evropě byl již před krizí nižší než v ostatních oblastech například eh, ve Spojených státech. Citujeme tam příslušné zdroje. Jsou zde značné administrativní požadavky, administrativní zátěž, která je bohužel velice zatěžující. Je to taková koule na noze malých a středních podniků. A podle studie, kterou Euro Chambers eh, vypracovala, tak asi 78 eh, podniků, které byly dotazovány, odpovědělo, že pro jejich růst eh, je největší překážkou právě administrativa. Musí eh, splnit velké množství formalit. A malé a střední podniky jsou také stále více ohrožovány postupy nelegální hospodářské soutěže v důsledku větší globalizace evropského hospodářství a v důsledku nadnárodních firm, které se opírají o pracovní, ekologické a hospodářské a nákladové standardy, které jsou mnohem nižší než ty evropské. To jsou tedy kritické body, ke kterým ta zpráva přihlíží, ale zároveň se snažíme ambiciozně naznačit eh, vývoj strategie, která by dokázala těmto strukturálním výzvám čelit. Jednotlivé politické skupiny k mému eh, potěšení byly eh, v zásadě souhlasili s těmi možnými strukturálními změnami, Například eh, by mohla být přijata zásada one in, one out, to znamená, jedno opatření se přijme, druhé eh, se zruší, dále zásada first, eh, think small first, nejprve tedy myslet na ty malé podniky, realistické a pragmatické využívání mechanismů, jako je třeba mechanismus eh, Carbon Border Adjustment a eh, další, které předložili například kolegyně Cutajar nebo Hán, a které směřují k tomu, aby se z těch finančních eh, inovačních nástrojů a dalších pod podpůrných eh, opatření nevylučovaly podniky, jejich činnost není přímo vázána na inovace. A ty národní i evropské programy by měly být snáze přístupné i nedigitálním a neinovativním podnikům. Například jde o sociální služby, kreativní průmysl nebo tradiční řemesla. A malé a střední podniky by měly být také více zapojeny do tvorby těch budoucích politik a strategií. Vidím, že už mi vypršel čas, takže se zde eh, zastavím. Chci poděkovat svému týmu, sekretariátu a všem politickým skupinám a doufám, že na příští konferenci předsedů Eh, již eh, bude tedy eh, schválena ta autorizace. Děkuji mnohokrát. A ještě vám dám samozřejmě Ještě vám dám samozřejmě slovo na konci, pane Borkio. A teď pan Gizeke, prosím.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 Děkuji moc krát eh, s panu zpravodaji Borkiovi, eh, který byl od počátku velice eh, ochotný ke spolupráci a my jsme společně připravili se stínovými zpravodaji tento návrh zprávy ve velice konstruktivním duchu spolupráce. Ta zpráva obsahuje mnoho pozitivních do, bodů a odpovídá mým prioritám a prioritám EPP, EPP, které bych chtěl zdůraznit zejména lepší zohledňování SME v plánech na obnovu Evropy, to je centrální bod, protože eh, pokud chceme dosáhnout ekonomické obnovy, potřebujeme malé a střední podniky a ty potřebují lepší přístup k financování, což tu zpravodaj správným způsobem zdůraznil. Zvláštní podpora malých a středních podniků při digitalizaci, eh, o tom také zpravodaj píše. A pokud jde o snižování byrokracie, tak požadavek EPP je o 30 méně eh, byrokracie, takže to vítáme a závazný text o malých a středních podnicích je potřeba e, a to na základě posouzení dopadu a zejména e, co se týče chystané legislativy k zelenému dílu. Význam kvalifikace a vzdělaného personálu je naprosto zásadní, takže to je pro nás také v pořádku a právě tak přidání definice midcapu, e, abychom se vyhnuli nepříznivým efektům. Pak je tu ještě několik bodů, u kterých já a kolegové z EPP které máme ještě dodatky a upřesnění Eh, zejména eh, pokud jde o požadavky na od podporu obnovy, tak chceme, aby malé a střední podniky a zejména byly eh, posíleny zejména některé konkrétní sektory. Zejména je potřeba podporovat malé a střední podniky v sektoru dopravy a turismu a kulturní, kulturně kreativním sektoru, protože ty byly postiženy nej, nejhůře. A myslíme si, že bychom měli zohlednit stanoviska výboru pro kulturu a dopravu. A myslíme si, si, že ekonomické dopady krize COVID-19 budou muset být vyhodnoceny konkrétně a při chystané legislativě eh, zeleného dílu je tedy potřeba nové posouzení dopadu, které by konkrétně eh, zdokumentovalo eh, dopady COVID-19 na malé a střední podniky. Projekty jako baterie a vodíková aliance musí mít silnější komponentu malých a středních podniků a u tématu lepší legislativa se musíme samozřejmě ještě podívat, jak přesně by měl fungovat ten princip one in, one out, jak by byl implementován a kdo eh, vyměří náklady a kdo eh, skutečně eh, stanoví, že nejde k žádnému navýšení nákladům. Protože my nechceme pouze nulové zvýšení administrativní zátěže, my chceme naopak její snížení. To musí být náš nárok a pak tu máme e, také roli e, regulačních orgánů nad malými a středními podniky. E, my jsme trošku zklamaní komisí, že takovýto úřad pro malé a střední podniky stále ještě neexistuje, že nebyl do něj nikdo jmenován a myslíme si, že v, kabinet, v kabinetu předsedkyně komise se dá pracovat horizontálně a s těmito upřesněními mohu říci, že vítáme návrh zprávy, že ho považujeme za dobrý a proto jsem optimistický a myslím si, že pokud to konference předsedů schválí, eh, tak eh, budeme moci potom předložit za náš výbor eh, skutečný řádný návrh zprávy. Mnohokrát děkuji a nyní stínová zpravodajka SAD. Dobrý den, slyšíte mě? Ano, slyšíme. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji za první schůzku a výměnu názorů, která už proběhla i s ostatními stínovými zpravodaji. Já mám stejný názor jako zpravodaj. Je třeba posílit digitalizaci malých a středních podniků a zajistit, že tyto podniky dokážou využít digitální revoluci. Je to naprosto zásadní, jak pokud jde o digitální infrastrukturu, tak digitalizaci. Musíme tady pomoct malým a středním podnikům, aby úspěšně využili čtvrtou průmyslovou revoluci. Také souhlasím s tím, že pro malé a střední podniky je problém financování, zvlášť vzhledem k pandemii covidu. Pandemie podniky hodně zasáhla a musíme jim proto pomoct, i pokud je o likviditu. Nicméně výbor ITRE má u třetího pilíře nové, stávající strategie pro malé a střední podniky omezené pravomoci. Je tady stále velký prostor k posílení efektivity nástroje, který by měl být využit na pomoc malým a středním podnikům, aby se finančně zotavili. V průběhu našich diskuzí jsme také mluvili o tom, jak snížit administrativní zátěž pro malé a střední podniky. Já celkově souhlasím s tím naším cílem, ale vidím skepticky omezování počtu pravidel nejméně o 30 Tato koncepce přestože je celkem jednoduchá a srozumitelná, by mohla být až příliš je zjednodušená. Jde také o to, o jaká pravidla jde. Máme na mysli ustanovení, která se stanoví jenom na evropské úrovni, anebo i na národní úrovni. Já myslím, že pokud chceme pomoct eh, byrokracii malým a středním podnikům, musíme být přesnější, konkrétnější a musíme komise konkrétně říct, co by mělo být naším cílem. A jak jsem také říkala, souhlasím s digitálním přechodem a s pomocí v tomto ohledu, ale ráda bych ještě zdůraznila, že to se také týká environmentálního přechodu u našich malých a středně velkých podniků. Evropskou zelenou dohodu bychom měli vidět jako příležitost pro malé a střední podniky i z ekonomického hlediska. Není to jenom nějaká povinnost. Já si myslím, že pomoc nebo výše pomoci, kterou potřebují malé a střední podniky, představují příležitost. V neposlední řadě předložím pozměňovací návrhy k posílení inkluzivní dimenze podnikání a na podporu žen podnikatelek. Malé a střední firmy mohou představovat způsob, jak navýšit podíl účastníků na trhu u těch kategorií, které jsou málo zastoupeny. Já se těším na další diskuze se spravodajem a se stínovými spravodaji a přeji nám všem hodně štěstí. Je to velice důležitá věc. Děkuji. Thank you so much, Madame Kutažar. Mnohokrát děkuji, paní Kutažar, a za skupinu Renew koordinátorka paní Martina Dlabajová. Thank you so much, Chair. Thanks to all. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem, vážení kolegové, děkuji za dnešní diskuzi. My doufáme, že konference předsedů nám brzy dá zelenou. Jsme připraveni pustit se do práce, musíme co nejdřív vyslat silný signál. Doufáme, že tu zelenou dostaneme rychle. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za to, že byl k dispozici a že zohlednil eh, náš příspěvky z naší první výměny názorů. V několika bodech souhlasíme s cílem, kterého bychom měli dosáhnout, ale já ještě předložím eh, příslušné pozměňovací návrhy. Chtěla bych změnit tři body. Za prvé, zjednodušení. Ráda bych eh, udělala krok před, pokud je o statut quo, jak na evropské, tak na národní úrovni. Jde o ten princip eh, přijmout jedno, zrušit jedno, Možná bychom eh, se vypořádali s tím byrokratickým labirintem, mělo by to být spíš dva ku jedné. Nicméně, Pálo, musím také trvat na kvalitativním přístupu, spíše na tom, než abychom zavazovali členské státy kvantitativním přístupem. To zmínila i kolegyně z SAD. Měli bychom mít tento kvalitativní přístup, měli bychom se znovu zaměřit na eh, akt pro malé podnikání. Měli bychom zajistit, že komise plně zahrne dimenzi malých a středních podniků při vymáhání stávajících předpisů, při sledování a případných reformách. Rozhodně musíme vidět dopad na malé a střední podniky v případném posouzení případných dalších návrhů. Další bod se týká otevřenosti. My vítáme, že Spravodaj uznává, že překážky, které přináší krize eh, v důsledku s pandemii, je potřeba rychle překonat. Naším dlouhodobým cílem je prohloubit jednotný trh a podpořit další příležitosti pro malé a střední podniky. Potřebují úplnou konkurenci ve veřejných zakázkách i v, eh, ve smlouvách přes hranice. Naše malé a střední podniky musí také eh, plně čerpat výhody doho s třetími zeměmi. A poslední bod se týká digitalizace a inovací. Na evropském a globální úrovni musíme podpořit malé a střední podniky, aby přijímali digitální technologie, ale musíme je také vyzývat k tomu, aby využívali nové příležitosti, které přináší probíhající digitální revoluce. V tomto smyslu dostupnost údajů je základním předpokladem. Myslím si, že tato pandemie nám přinesla jistá poučení. Malí inovátoři dokážou předložit průlomová řešení a technologie je opravdu zásadní v době krize. Musíme tedy zajistit, že tyto inovace budou pokračovat. V době krize mnozí, mnohé inovativní podniky spolehají na vnější pomoc. Je to třeba Evropský program EIC, EIT, a tak dále, ty budou zásadní, jak z hlediska eh, zotavení, tak dlouhodobě. Malé a střední podniky musí být ve středu naší, v centru naší debaty. Omlouvám se, trošku jsem překročila vymezený čas, ale děkuji za pozornost a děkuji Pavlovi za to, jak si vede. Thank you, thank you so much, Martina. On behalf of Greg... Děkuji, Martino. A teď jménem Zelených paní Henrike Hahn.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 Děkuji, dobré odpoledne, vážení kolegové. Děkuji za to, že jste představili návrh zprávy o evropské strategii pro malé a střední podniky. Je potřeba posílit evropské akce na ochranu a podporu malých a středních podniků. S tím souhlasíme všichni ve výboru ITRE a teď je potřeba výraznit roli národních vlád v podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků. To je nesmírně důležité. Potřebujeme rychlejší platby platby od veřejných orgánů a pevná pravidla pro veřejné zakázky. A e, musíme také posílit evropské kroky na poskytování e, finančně poradenské e, služby malým a středním podnikům. To platí pro evropskou i národní finanční podporu, která je teď distribuovaná firmám, aby abychom překonali eh, covidovou krizi likvidity. Platí to ale i pro finanční podporu v poradenskou, pokud jde o eh, inovaci, digitalizaci a školení. Ale Současný stav této zprávy zanedbává nutnost udržitelnosti a zeleného dílu. Na tom je ještě potřeba zapracovat, protože je poměrně zvláštní v dnešní době ignorovat aspekt udržitelnosti, když pracujeme na ekonomice, která by byla konkurenceschopná a odolná vůči budoucnosti. Stanovujeme ambiciozní environmentální cíle a Evropská komise, parlament i evropští občané a ekonomičtí aktéři aktéři eh, to nedělají eh, jen tak bezdůvodně, samozřejmě. Klimatické a environmentální cíle, eh, pro, při, přinášejí příležitosti malým a středním podnikům oproti jejich větším konkurentům. Takže hovořme o stavebnictví nebo o a, a zemědělství a potravinářství. Zemědělství je jedním ze sektorů, kde je nejvíce malých a středních podniků a je potřeba posílit tento sektor, abychom dosílili eh, cíle 8% eh, snížení energetického odpadu. Eh, právě tak lze takto přinášet pracovní místa, jak už zmiňoval kolega Kieran. Pokud jde o potravinářství, tak Evropská unie usiluje o vytvoření kratších dodavatelských řetězců, což by bylo ku prospěchu drobných zemědělců, kteří by tak získali příležitost k růstu. Takže potřebujeme ambicioznější cíle v oblasti životního prostředí, které by měly vést ke vzniku dlouhodobých lokálních pracovních míst v malých firmách, eh, zejména teď v období po eh, covidové krizi. A paralelně potřebujeme podporu pro malé a střední podniky v sektorech, které přímo netěží z environmentálních cílů. Pro tyto firmy potřebujeme eh, specializované nástroje, které by přinášely zelené obchodní příležitosti a rozšiřovaly je a poskytovaly malým a středním podnikům zelené technologické dovednosti. Takže takováto zelená uh, udržitelná ekonomika pro uh, malé a střední podniky v Evropě je pro mě velice důležitá a podám k tomu pozměňovací návrhy a rozhodně se těším na další práci s vámi na tomto důležitém uh, návrhu zprávy. Děkuji vám moc krát. Děkuji a nyní má slovo pan Ross za ECR, prosím. Já na úvod poděkuji zpravodaji ale tentokrát bych skutečně chtěl zdůraznit, že zpravodaj odvedl velice dobrou práci v konstruktivní atmosféře. Už proběhla schůze stínových zpravodajů, měli jsme mnoho příležitostí eh, na té zprávě pracovat eh, a celý vyjednávací tým se těší na další práci, při nejmenším já určitě. A teď k obsahu. Eh, já si vážím toho, že ta zpráva je upřímná ohledně ekonomického dopadu eh, COVID-19. Hovoří upřímně, že eh, náklady na administrativní postupy a nadměrná regulace jsou obrovskými překážkami. Hovoří upřímně o tom, že Evropa velmi zaostává za USA eh, v počtu prosperujících podniků a upřímně také říká, že malým a středním podnikům brání v rozletu nadnárodní koncerny eh, já bych chtěl zdůraznit tři body k této zprávě. Členské státy eh, jsou vyzývány, aby snížili eh, počet právních předpisů o 30%. Eh, to, z toho mám velikou radost a souhlasím s tím. Nicméně myslím si, že také musíme zapojit komisi. V posledním období eh, místopředseda Timmermans se snažil o snížení administrativní zátěže prostřednictvím agendy lepší regulace a myslím si, že on na to nebyl ten pravý, protože nikdy nepracoval v soukromém sektoru. Myslím si, že bychom měli požádat komisi o nějakou agendu deregulace. A podle mého názoru někdo jako pan Breton by byl ideálním kandidátem na tento úkol. Za druhé, Návrh zprávy požaduje více zaměření na malé a střední podniky v plánu obnovy. E, nadnárodní společnosti mají v Bruselu lobbysty, kteří ovlivňují legislativní proces e, ještě před zveřejněním nových návrhů. A proto e, náklady na splňování předpisů jsou pro malé a střední podniky mnohem vyšší než pro nadnárodní. E, takže je potřeba, aby tyto potřeby malých a středních podniků byly skutečně na naší agendě. Je potřeba e, závazný SME test ke každému novému legislativnímu návrhu, který vzejde ze zeleného dílu. A poslední bod, e, několikrát se tam zmiňuje potřeba rovné, rovného hřiště mezi členskými státy. Já si nejsem jistý, jestli to tak ale je. Je potřeba zvyšovat konkurenceschopnost Evropské unie jako celku. Některé členské státy jsou na tom lépe než jiné, což ale není problém sám o sobě pokud se zlepšují neustále všichni. Já se obávám, že občas se tolik soustředíme na soudržnost, že zapomínáme, že skutečná konkurence není uvnitř Evropy, ale v Americe a v Číně. A pokud chceme posílit konkurenceschopnost malých a středních podniků, musíme zlepšit jejich přístup k financím a také deregulovat a zlepšovat synergii mezi finančními nástroji. Hodně štěstí zpravodaji a já se těším na další pokračování tohoto procesu po letní přestávce. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Rossi, a teď bude mít slovo pan Mark Botenga, který nahrazuje paní Sandru Pereiru jménem GUE. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se tady slyším trošku s ozvěnou. Já eh, si myslím, že je velice eh, důležité, aby ty velké podniky, které na té krizi vydělaly, eh, aby vlastně ty jejich zisky byly si využity solidárně pro malé podniky. Dnes ale hovořím za paní Sandru Pereiru jako její náhradník a řeknu to anglicky. Malé a střední podniky byly a e, stále ještě jsou nejvíce zasaženy covidovou krizí, především e, z důvodu těch restrikcí, které byly zavedeny. A je zde určitá nevyváženost jednotlivých členských států, pokud jde o jejich schopnost podpořit malé a střední podniky a to samozřejmě velice pravděpodobně navýší ty nerovnosti na jednotném trhu a také e, na té národní úrovni. Malé a střední podniky byly často velice zásadně zasaženy také nekalou hospodářskou soutěží ze strany nadnárodních společností, kterým se dáří obcházet různé právní eh, povinnosti, sociální dumping, deregulace, pravidla nesolvence a tak dále. A to bychom také měli zohlednit. Eh, intervence členských eh, Státu při podpoře solventnosti malých a středních podniků, to je něco naprosto zásadní, eh, protože tam jde také o zachování pracovních míst, eh, je třeba, aby lidé dostali plný plat, plnou mzdu a také je třeba respektovat jejich sociální a pracovní práva je třeba snažit se eh, překonat eh, ty nerovnosti, které se často posilují na té národní úrovni v důsledku různých národních opatření. Musíme to vše pečlivě monitorovat a podívat se eh, na to, jak ta opatření, jak ta doba, doplňující dodatečná opatření vedle těch, která již existují, budou ovlivňovat také kapitalizaci. Otázky digitalizace, tam eh, samozřejmě bychom eh, měli členským státům eh, dát dostupné prostředky, včetně těch prostředků finančních, tak aby se malé a střední podniky v této oblasti mohly rozvíjet a nejdůležitější to bude s ohledem na politiku kohezní právě v těch nejvíce zaostalých regionech. Důležité to bude s ohledem na zachování kvalitních pracovních míst a zlepšení pracovních podmínek v jednotlivých eh, odvětvích a činnostech. To je tedy vše a omlouvám se, že zde paní eh, Pereira dnes nemohla být. Děkuji, pane Botengo. Já jsem také se snažil dostat dnes ráno do Bruselu, ale můj eh, let velice brzy dnes ráno do Vídně byl zrušen, tak jsem se musel vrátit do, Var- do Bukurešti a Doufám ale, že se nám jimž brzy podaří sem eh, dostat, eh, abychom se sešli všichni společně v sále. Teď druhé kolo diskusní a jako první se hlásí paní Birkunen. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat panu zpravodaji za návrh zprávy. Myslím si, že je skvělé, že se zaměřujete právě na ty nové výzvy vyplývající z pandemie covidu, protože je naprosto zřejmé, že malé a střední podniky byly tou krizí velice zasaženy. Zároveň ale se domnívám, že pokud hovoříme o těch krátkodobých dopadech krize, je velice důležité zabývat se i těmi dlouhodobými výzvami pro naše malé a střední podniky. Především bych zde chtěla zmínit výzvu digitalizace, kterou již zmiňovali předřečníci jak říkal i pan zpravodaj pouze 17 malých a středních podniků zatím eh, úspěšně integrovalo digitální technologie do svého podnikání. Ten digitální přechod je třeba urychlit a musí to pro naše podniky být příležitost pro posílení jejich dlouhodobé konkurenceschopnosti, té evropské konkurenceschopnosti. A velice důležitým aspektem je právě vytvoření digitálního rovného hracího pole, které musí zajistit interoperabilitu a nediskriminační přístup k datům a řešit výzvy a problémy, které se eh, týkají sdílení dat, otázek bezpečnosti, kyberbezpečnosti. A samozřejmě eh, důležité je zmínit také digitální dovednosti. Tam potřebujeme mít i dostatečné zdroje na pomoc malým a středním podnikům, tak aby mohli Eh, podpořit své zaměstnance v nabývání těchto dovedností. Děkuji, paní Virkunen. Nyní paní Lina Galvez Muñoz, která by měla být zde v místnosti. Děkuji. Eh, děkuji. Já chci panu zpravodaji a stínovým zpravodajům poděkovat. V těch uplynulých pěti letech malé a střední podniky vytvořily asi 85 nových pracovních míst, především v některých zemích, například v mé zemi. Během covidové krize byly ovšem tyto podniky zasaženy nejvíce. Proto je třeba vykonat zvláštní úsilí, abychom podpořili těch 25 eh, milionů malých a středních podniků, které v současnosti na vnitřním trhu pracují, aby se udrželi a vytvářeli nebo udrželi kvalitní pracovní místa a eh, zůstaly klimaticky neutrální, digitální a konkurenceschopné. Je samozřejmě třeba podpořit digitalizaci malých a středních eh, podniků. Velká Eh, většina z nich eh, totiž v digitalizaci stále ještě zaostává a my eh, jim musíme pomoci například s těmi regionálními huby a dalšími nástroji. Vzdělávání, upskilling, tam je velice důležité zaměřit se především na účast žen a dívek, například v oblastech jako je kyberbezpečnost, blockchain nebo umělá inteligence tak, abychom využili veškerých talentů, které máme. Je také třeba zaručit vyvážený přístup k financování protože eh, pokud jde například o eh, rizikový kapitál, tak tam jsou malé a střední eh, podniky zastoupeny v menšině. Potřebujeme rovněž eh, posílit vztah mezi malými a středními podniky a univerzitami. Program Horizont 2020 eh, prostřednictvím nástroje pro malé a střední podniky EIT a EIC eh, nabízejí možnost této podpory a bylo dokázáno, že existuje silný vztah mezi těmito nástroji pro malé a střední podniky a inovací. Proto je třeba, abychom inovaci i nadále podporovali a je třeba to dělat také s důrazem na genderovou a geografickou vyváženost, protože ty příležitosti zatím nejsou zcela rovnoměrně rozloženy. Lord, Mnohokrát děkuji a nyní dostává slovo pan Pekarinen. Mr. Pekarinen? Pan Pekarinen? stiskněte prosím tlačítko mluvit. You won't be able to connect. On se nebude schopen připojit. Dobře, děkuji, takže se k vám ještě vrátíme, pokud se připojení zlepší. A teď mám na seznamu pana Pípra, ale nevím, jestli už dorazil, jestli už je tady v sále. Zatím ne. Přejdeme tedy na paní Kumpula Natry. We cannot hear you, madam. I'm go- Neslyšíme vás, já obnovím vaši stránku. Please. Can you hear me now? Yes, we can hear you and... Ano, už vás vidíme i slyšíme výborně. Já bych také chtěla poděkovat zpravodaji, i ostatním kolegům za řadu dobrých připomínek. Já vím, že toto téma má velice široký záběr, ale já chci upozornit na jednu věc. Je to digitalizace. Mnohokrát to tady zaznělo. Jenom 17 integrovalo eh, zatím digitální technologie a jeden z důvodů je nedostatečné povědomí a nedostatečné poznatky a to můžeme posílit. Ale jak mohou být malé a střední podniky inovativní, když nemají přístup k datům? A tady my jako zákonodáci musíme pomoct aby měli všichni rovné podmínky, pokud je o sdílení dat mezi podniky. Není to jádrem strategie pro malé a střední podniky, ale jako zpravodajka pro datovou strategii za výbor ITRE mohu doplnit jednotlivé eh, formy pomoci, které máme k dispozici, aby měly podniky přístup k datům. Jinak budou přivázaní k zemi a nebudou opravdu schopní rozvíjet své podniky a optimalizovat je na základě dobrého přístupu k datům. Musíme být aktivní i v této oblasti. Thank you, thank you so much. krát děkuji, paní Kumpola Natry. A nyní dostane slovo pan Richo Teras. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, téměř jako všichni předřečníci i já chci zdůraznit význam digitálního přechodu i pro malé a střední podniky – nemohou si dovolit nenaskočit do tohoto vlaku, protože to má stále větší vazbu na eh, spolehlivou infrastrukturu a služby, zvlášť ve venkovských a periferních oblastech. Jako stínový zpravodaj ELS už jsem předložil pozměňovací návrh na toto téma i ke stanovisku Agri. Velký počet zemědělských podniků jsou vlastně malé a střední podniky. A prvním předpokladem pro, ten, pro tu digitální transformaci je zajištění širokopásmového připojení k internetu na celém území Evropské unie, včetně venkova a včetně periferních oblastí. Je potřeba investovat do toho projektu poslední míle v celé Evropské unii. To je možná ten nejpraktičtější způsob, jak posilit konkurenceschopnost našich malých a středních podniků. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji, pane Terasi. A nyní dostává slovo pan Pietro Fioky z EKR. Dobrý den, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych se na chvíli chtěl zaměřit na takový malý problém, a to jsou mikropodniky. Je to zvlášť výmluvný problém, protože 90 podniků v Itálii jsou vlastně mikropodniky. Přestože ve zbytku Evropy je to mezi 40 a 70 procenty. Ale problém je v tom, že tyto podniky nemají žádné prostředky na inovace nebo výzkum a nemají možnost eh, ucházet se o nějaké soukromé prostředky. Nemohou se ucházet o žádnou podporu v oblasti životního prostředí. Nemají prostě prostředky, nemají zdroje pro to, aby využili digitalizaci. Mimochodem, ještě větší problém je infrastruktura. Italská vláda vynechala v Itálii celou řadu oblastí, ale není to případ jenom Itálie, je to taky v Řecku, na Kypru a tak dále. Ve východní Evropě a ve Středomoří je celá řada oblastí bez připojení. Nicméně zpět k mikropodnikům. Jaký máte názor na to, co s nimi bude? Jsou mnohem menší, nemají zdroje, a zvlášť tvrdě zasáhla krize způsobená COVID-19. Je tady tedy ta vazba na mikropodniky. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Fioky. Pan Grotius má nyní slovo, prosím. Já myslím, že malé a střední podniky jsou příliš závislé na finančních prostředcích od bank v této krizi, anebo i od vlády a musí dezertifikovat zdroje financí. Bylo by dobré, aby Kodni nemusel ukončit svůj provoz, když mu banka odmítne nějakou půjčku. Je potřeba využít třeba crowdfunding nebo soukromé zdroje, ale to v Evropě zůstává problémem. Když porovnáme Evropu se Spojenými státy nebo s Japonskem, my zaostáváme. Komise připravuje nový akční plán pro kapitálovou unii. Kdy ho budeme mít? A neměli bychom my jako parlament navrhnout, jak posílit a diverzifikovat finance pro malé a střední podniky? Neměli bychom zavést způsoby, jak usnadnit těmto podnikům najít alternativní tržní zdroje? Já myslím, že toto chybí v návrhu zprávy. A doufám, že zpravodaj uzná význam diversifikace ve financích i v pozdějších fázích. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pokud eh, jsem eh, dostal informaci, že připojení pana Bekarina je lepší, takže mu dáme slovo. Už mě slyšíte? Ano, slyšíme. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dobré fungování jednotného trhu je naprosto zásadní pro malé a střední podniky. I tady naše podniky naráží na příliš mnoho překážek a musíme to napravit. A musíme se také znovu zavázat k tomu, že dáme alespoň 3 našeho HDP na výzkum a inovace. A musíme zajistit, že ty prostředky budou odpovídat potřebám našich malých a středních podniků. Potřebujeme kolaborativní platformy pro malé a střední podniky, které je propojí aby mohli využívat výzkum, vývoj, aby mohli žádat o finanční prostředky. A může jim to také na pomoci v komercializaci a rozšiřování trhu. EIT a EIC budou významné programy. A na závěr bych chtěl ještě zdůraznit, že podle mě bychom neměli rozšiřovat definici malých a středních podniků, jak se někdy navrhuje, je velice důležité, abychom zachovali stávající maximum. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Pekarinene. A nyní dostává slovo Patricia Toja. Patricia? Madame Toja. Our connection, is, too slow. is too slow. I said... Připojení je příliš pomalé. Přejděte prosím k dalšímu řečníkovi. Děkuji. Takže přejdeme na paní Angeliku Niebler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Děkuji moc krát, pane předsedo. Vážení kolegové, nejprve děkuji našemu zpravodaji. Já si myslím, že ta zpráva je velice dobrá a děkuji také za vynikající zapojení všech kolegů z ostatních frakcí. To bylo vynikající. Mám dvě témata. Za prvé snižování byrokracie. To, co podniky potřebují nejvíce, je manévrovací prostor. Takže podle mého názoru nejvíce podniky potřebují jaksi manevrovací prostor a vzduch, aby mohli dýchat. Takže čím méně byrokracie, tím lépe. A myslím si, že při konzultacích o nové legislativě bychom měli dávat pozor na to, aby kvůli nám malé a střední firmy nebyly ještě více zatížené. Mám na mysli zejména téma e, lidskoprávní due diligence, to teď právě probíhá. Dodavatelské řetězce takto sledovat, e, to e, si mohou velké subjekty dovolit školit skvěle, můžou si na to vybudovat strukturu, ale malé a střední podniky pro ty to bude těžší. A my eh, musíme zkrátka při eh, debatách o této legislativě na toto dávat pozor. A za druhé, eh, podpora malých a středních podniků při digitalizaci. To je oblast, která tu byla zmíněna a i tady máte mou plnou podporu. My pomáháme při digitalizaci a snažíme se o zjednodušení a e, já si myslím, že tím podpoříme právě ty malé a střední podniky, e, které, e, teď, které si tím budou moci ušetřit mnoho zbytečných překážek. Děkuji vám. Děkuji moc krát, paní Nidler. A pokud se nepletu, tak paní Toja už je tu s námi, takže to zkusíme znovu. A prosím, máte slovo. Já bych chtěla říct jednu věc. Malé a střední podniky jsou velice specifické. My často eh, je spojujeme, směšujeme s těmi midcaps. Ale tato zpráva jasně říká, že je nesmíme s nikým směšovat. Musí zůstat v té definici, eh, v jaké jsou a samozřejmě je také třeba odlišovat od těch mikropodniků, ale midcaps to je něco jiného pro ty platí jiná pravidla. My zde hovoříme o malých a středních podnicích a mikropodnicích. Problémy známe, ty byly popsány, důležitá jsou nyní řešení. Například eh, inovační rada, která může podpo, eh, po, poskytovat eh, rizikový kapitál, to též platí pro vzdělávání, jak už o tom hovořili kolegové. Musíme se snažit doprovázet podniky v digitalizaci, která pro podniky vůbec není snadná. Jde tam o získávání hardwareu i softwaru, o odborné školení podnikatelů, zaměstnanců. A tady musíme jasně říci, jak a s jakými programy. A za třetí, chybí zde cestovní ruch. Eh, v této oblasti. Víme, že cestovní ruch byl zasažen velice citelně a právě eh, cestovní ruch zaměstnává eh, v malých a středních podnicích hodně žen a mladých lidí. A samozřejmě já také velice podporuji družstva a sociální podniky, ty bychom také měli zohlednit. Máme na to například ten program COSME, ale je třeba ho posílit. To já, I go now to... krát děkuji a není pan Sean Kelly. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já jsem jen chtěla říct, že je velice povzbudivé vidět prakticky jednomyslnost, pokud jde o význam malých a středních podniků pro naši ekonomiku. 99 podniků, 66 našich pracovních míst, 85 nových pracovních míst. Je tedy zřejmé, že toto se nám musí opravdu podařit, pokud je ekonomickou obnovu. V té strategii se to musí odrážet. Samozřejmě ne všechny malé a střední podniky jsou stejné, toho si musíme být vědomi, takže naše strategie musí být flexibilní, abychom dokázali skombinovat odpovídající opatření, která jsou nutná pro různé potřeby. Malé a střední podniky vám asi řeknou, že jejich největší problém z hlediska byrokracie jsou náklady na dodržování předpisů a pokud je dokážeme snížit, bylo by to velmi dobré. Ta představa jedno přijmout, jedno zrušit, no možná jedno přijmout a dvě zrušit by rozhodně bylo vítané. Samozřejmě celá ta potřeba proškolení většího rozsahu, aby malé a střední podniky využívaly inovace, zvlášť ve vztahu k digitalizaci. To samozřejmě znamená, že pak mohou získat nové trhy nejenom v Evropě, zvlášť mimo Evropu. Toto je proto opravdu důležitá práce. Já děkuji zpravodaji. Musíme zajistit, že naše strategie pro malé a střední podniky bude odpovídat i té širší strategii pro digitalizaci naší ekonomiky. Já tady vítám tu praktickou jednomyslnost. Jsme si vědomi toho, že malé a střední podniky jsou důležité. Uděláme všechno, co je v našich silách, abychom jim pomohli. Protože když jim nepomůžeme, tak v budoucnu nebudeme mít žádnou ekonomiku. Děkuji vám. Thank you, thank you very much, Mr. Mnohokrát děkuji, pane Kelly. A nyní paní Belbao Barandika. Buenas tardes, presidente. Dobrý večer, pane předsedo. Zdravím vás všechny a děkuji eh, za vytvoření eh, té společnosti zprávy v takto eh, krátké době. Jak jsem, eh, jsme slyšeli, tak je třeba zlepšit eh, i digitalizaci, také se musíme zaměřit na definici malých a středních podniků, abychom tam začlenili především startupy, které tam v současné době nespadají. Myslím si, že je eh, třeba provést také eh, na úrovni Evropské unie harmonizační fiskální opatření, aby eh, všichni měli stejné podmínky a aby nebyly horší než podmínky nadnárodních společností. A také je třeba zaměřit se na eh, například spožděné platby, které, přichá, které se týkají i veřejného sektoru a to potom ty podniky eh, velice zatěžuje. Také je třeba zaměřit se na odborné vzdělávání a komise musí rovněž eh, zabránit tomu, aby některé členské státy určité technické formy používaly jako překážky, jako bariéry. Je samozřejmě třeba zaručit malým a středním podnikům v celé Evropské unii přístup k veřejným zakázkám a je zde také eh, důležité nastavit eh, takový eh, soukromo veřejný vztah, který bude příznivý pro podniky a je třeba zohlednit také regionální dimenzi. Now I invite to take the floor, Madame. Mnohokrát děkuji a nyní dávám slovo paní Marie Spiraky, kterou vidím v sále, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za dobrou práci. Chtěla bych jen říct, že ta výzva, před kterou stála komise, bylo zajistit strategii pro malé a střední podniky pro digitální Evropu. Nicméně po pandemii COVID-19 už vidíme určité známky dopadu, zvlášť na malé a střední podniky, takže ta výzva bude zajistit variabilitu evropských malých a středních podniků a já myslím, že o to právě jde. Mohu uvést dva příklady toho, jak podle OECD označujeme údaje. Asi 85 malých a středních podniků má propad obratu v průměru o 50 U mě, u nás v Řecku, podle nejoptimistějších scénářů, které byly nedávno e, zveřejněny v určité zprávě, se očekává 60% propad příjmů v cestovním ruchu u všech malých a středních podniků v tomto sektoru. Nicméně v kontextu plánu obnovy, nebo balíčku obnovy, máme opatření na podporu malých a středních podniků. Já si myslím, že nejde o to, kolik to bude, ale jak brzy dostaneme tyto prostředky k malým a středním podnikům, které zápasí o přežití. A chci se zeptat zpravodaje, jak můžeme podpořit tuto věc a jak to můžeme řešit co nejdřív. Děkuji. Děkuji a poslední na seznamu řečníků, než přijdeme na Catch DI, je pan Ignacio Corao, který by měl být také v sále. Tady jsem. Prosím, máte slovo. Já děkuji panu zpravodaji Borgiovi a také se připojuji k ocenění jeho práce. Souhlasím s mnohými z návrhů, které byly ve zprávě předloženy, zvláště eh, pokud jde o využití Eh, veřejných peněz v těch eh, initial public offerings eh, za pomoci soukromého a veřejného kapitálu. Startupy jsou malými a středními podniky zítřka, takže je musíme podporovat, ale musíme se také zaměřit na ty současné. A také nesmíme zapomínat na ty mikropodniky, jak říkal kolega Fioky, které jsou často rodinnými podniky, eh, nechtějí nějak eh, mít nějaké eh, další partnery, nezajímají se třeba ani příliš o tu digitalizaci, ale právě i zde byl obrovský dopad tedy i na ty malé a střední podniky, nejen na mikropodniky právě v oblasti cestovního ruchu. Musíme se zaměřit eh, na omezení té administrativy, na to, aby ty podniky byly skutečně silné a odolné pro příští krize. Je tedy eh, třeba umožnit jim eh, přístup k financím a více je chránit před těmi nadnárodními společnostmi, například tím, že se pro ně sníží energie, Měla by se snížit ta byrokratická a fiskální eh, daňová zátěž, eh, také třeba je podpořit v tom boji proti sociálnímu dumpingu, který praktikují velké společnosti. Děkuji mnohokrát. A... Mnohokrát děkuji. Máme tady dva poslední řečníky v rámci Catch the Eye. Slovo dostává paní Karvaju. Good afternoon, thank you, chair. Dobré odpoledne, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům i ostatním kolegům za dobrou zprávu a zajímavou diskuzi. Naprosto souhlasím s tím, že zpráva zdůrazňuje zjednodušení, digitální transformaci a adaptaci v datové společnosti a také finance. Nicméně líbilo by se mi, kdybychom zdůraznili hlavně inovace, Máme také vazby mezi malými a střední podniky a akademickými kruhy, to už tady zaznělo. Jsou to dobré příklady, které můžeme zopakovat jinde. A můžeme uvést i další příklady, bychom zdůraznili regionální inovační ekosystémy, například eh, zřizování dobrovolných center nebo inovačních dohod v určitých regionech. Regulační orgány pak pomáhají malým a středním podnikům překonat administrativní překážky, aby podpořili nové procesy nebo technologie. Já budu také uvažovat, že v tomto ohledu předložím pozměňovací návrhy na posílení inovací, nicméně děkuji a blahopřeji k dobré práci. Děkuji, paní Carvalho. A nyní paní Maria Markeš. Um, uh, děkuji, Kristiane, já budu mluvit portugalsky, předpokládám, že to jde. A děkuji tlumočníkům, že tu s námi dnes jsou. Já bych se chtěla ještě vrátit ke dvěma bodům a chtěla bych poděkovat za tuto zprávu, která je vynikající a na velice důležité téma. Chtěla bych k tomu přidat eh, pár věcí. Za prvé eh, snižování byrokracie. Já naprosto souhlasím, eh, že administrativní zátěž nicméně může pro nás je potřeba především vědět, jaké jsou priority pro malé a střední podniky. A já hovořím ze své vlastní zkušenosti. Je potřeba, abychom se podívali na to, co vlastně vytváří tu nadměrnou administrativní zátěž pro malé a střední podniky. Spíš než abychom to analyzovali ex ante, měli bychom to dělat ex post. Co vlastně představuje ty překážky a co je potřeba seškrtat? Jednu věc bez podchyby eh, seškrtat bude potřeba. Protože jinak příjemci nebudou schopni získávat finance. Přístup k financím by byl mnohem jednodušší. A dala by se využívat eh, umělá inteligence a eh, data. A pokud jde o data a informatiku, tak zapojení malých a středních podniků do digitálního světa je naprosto zásadní, protože ty produkují data, ale zároveň také mohou těžit z dat. Jinak ale je potřeba malé a střední podniky eh, ošetřovat nějak odděleně, eh, protože nejsou všechny stejné. Nestačí pouze zahrnout malé a střední podniky do digitálního světa musíme je také uchovat při životě v digitálním světě, což je pro malé a střední podniky mnohem těžší. Malé a střední podniky, startupy a mikropodniky jsou v jiné situaci, pokud jde o digitální cíle. A přesně tohle je potřeba jim uspůsobit na míru, pakliže mají být efektivní. Děkuji moc krát. A než požádám pana zpravodaje, aby eh, to uzavřel, máme tu ještě zástupce Evropské komise a já teď s radostí předám slovo paní Christine Schreiber, ředitelce pro program COSME a politiku malých a středních podniků v DG Grow. Prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát. Já vím, že máme určité problémy s kompatibilitou IT systému parlamentu a komise, to bylo minule, teď jsem tedy přišla osobně a mohu říci, že pokud jde o politiku malých a středních podniků, komise a parlament je na stejné vlně a uvažuje ve stejných intencích. A chtěla bych zdůraznit, eh, a děkuji za to panu Borkiovi a všem eh, ostatním kolegům eh, z parlamentu, kteří zde hovořili, tady mohu říci, že eh, cíle malých a středních podniků můžeme naplnit pouze díky vám. Vy znáte terén, znáte tamní malé a střední podniky, takže vám děkuji za podporu a chtěla bych eh, se zastavit u několika málo eh, bodů, které jste zmínili. Strategie pro malé a střední podniky byla přijata těsně před krizí COVID-19 a e, správně jste říkali, že otázky zeleného dílu a zelené transformace jsou teď ještě naléhavější než dřív. Je potřeba více pomáhat malým a středním podnikům. Mohla, mohli bychom přidat ještě třetí dimenzi, což je odolnost. Ta právě souvisí s tím velkým externím šokem, který postihuje malé a střední podniky více než velké firmy samozřejmě. Já vám děkuji za to, jaký důraz kladete na administrativní postupy a lepší regulaci, e, protože pro nás je zásadní zásadní, a vy jste to zmiňovali také, eh, aby probíhal nějaký SMI test. A pak eh, jmenujeme ve strategii další nástroje v oblasti lepší regulace a potřeba je tady především zdůraznit, myslím, že to říkala Martina Dlabajová, že je potřeba zaujímat také kvalitativní přístup. Nejde vždy jenom o čísla, potřebné je taky kvalitativní hodnocení. A eh, děkuji vám za tu podporu pro SMI test. To je, myslím, zásadní, abychom ho používali. Eh, I kdyby cíle určité legislativy eh, byly nesmírně pozitivní a chválihodné, tak je potřeba mít jistotu, že proběhl SMI test. Já děkuji tedy za tuto myšlenku. Potom jste zmiňovali důležité návrhy zeleného dílu. Paní Angelika Niebler zmiňovala chystanou due diligence. Je potřeba si uvědomovat, co to znamená pro malé a střední podniky. A pokud jde o ty zelené aspekty, tak i tady to vidíme stejně. Jsou tu obrovské příležitosti. Chtěla bych poděkovat eh, paní Henrike Hahn za to, že zdůraznila ty příležitosti, eh, které jsou v kratším dodavatelském řetězci, v potravinářství a ve stavebnictví. Eh, jak víte, tak máme v komisi přístup k ekosystémům, eh, který chceme rozvíjet. Eh, na druhou stranu ale je potřeba se postarat o to, aby probíhaly SMI testy. A abych ujistila pana Gízekeho, tak u všech projektů, jako jsou baterie a vodíky, tady malé a střední podniky jsou nedílnou součástí a jsou silně integrovány, protože jinak by tu chyběl významný spojovací článek. A konečně ten vyslanec pro malé a střední podniky, já trošku sdílím vaši frustraci. Eh, my jsme dělali, co bylo v našich silách, já se starám o implementaci všeho, ale mohu vás ujistit, že eh, týdně eh, komunikujeme s národními vyslanci pro malé a střední podniky a diskutujeme o strategiích a jsem pevně přesvědčená, že brzy bude existovat obdobná funkce v Evropské unii. Nicméně přišel koronavirus a priority se trošku změnily. Tohle tedy trvá trošku déle, než bylo původně v plánu. A na závěr eh, k přístupu k financím. Eh, samozřejmě to je nesmírně důležité, zejména v kontextu současné likviditní tísně a chtěla bych zdůraznit, že eh, se snažíme o to, aby přístup k financím byl jednodušší pro všechny typy firem. Je to samozřejmě náročná věc, protože vy jste říkali sami, že máte mikropodniky s velice specifickými potřebami a ty mají přístup přes tradiční bankovní kanály a naše finanční nástroje, jako je InvestEU, používají ty tradiční bankovní kanály, protože ty, na ty se častěji obrací malé a střední podniky, ale potom jsou to nové kanály v rámci Unie kapitálových trhů nebo crowdfunding nebo blockchainy, takže je potřeba skutečně vnímat ten celkový obraz. A potom ještě ta oddělená definice midcapu, na kterou jste tu odkazovali. Eh, my jsme tomu velmi otevření, eh, pouze si myslím, že je potřeba pamatovat na to, že potřebujeme nějaký pádný důvod, pro který chcete tu definici midcapu používat. Intuitivně samozřejmě můžeme říkat, že je tu ještě nějaká další kategorie podniků, midcap, což je něco jiného než malý a střední podnik a něco jiného než velká mezinárodní firma, ale musíme se soustředit, k čemu by ta definice byla, k čemu by se používala eh, a o tom můžeme dále diskutovat. Já se těším na další diskuze a na závěr chci říct, že vítám různé návrhy eh, k digitalizaci ale v té zprávě to, to zatím ještě nebylo zdůrazněno eh, od, od pana Borke, Borky a já se tedy těším na další konstruktivní spolupráci se všemi poslanci parlamentu. Děkuji vám. Děkuji vám, paní ředitelko. Děkuji vám za to, že jste tu dnes s námi byla a děkuji za dobrou spolupráci s Evropskou komisí. A teď na závěr dáme slovo na odpovědi a na závěrečné slovo panu zpravodaji Paolovi Borkiovi. Děkuji. Chci eh, poděkovat všem kolegům, včetně stínových zpravodajů, Chci poděkovat za zájem, který jste projevili o návrh zprávy. A velice stručně bych na úvod, než odpovím jednotlivě, bych eh, chtěl říci, že v podstatě eh, nemám žádné kritické výhrady vůči vašim komentářům. Ale mám pouze 6000 znaků na tu zprávu a proto jsem musel věci vybírat tak aby ten dokument byl dostatečně stručný. Já bych proto navrhl, až se budou předkládat pozměňovací návrhy, aby ta eh, struktura zůstala taková štíhlá a abychom se skutečně zaměřili na ty podstatné pozměňovací návrhy, tak aby ta zpráva stručná zůstala. Někteří jste hovořili dokonce i o možném zjednodušování. A nyní se budu snažit postupně zareagovat na, doufám, všechny připomínky, které zazněly. Začnu s novými zpravodaji. Kolega Kiseke. Ten hovořil o dopravě, cestovním ruchu, kultuře, kreativním průmyslu, o těch administrativních výdajích. To je samozřejmě pro mě velice důležité, leží mi to na srdci a jsem zde velmi otevřen Eh, případným návrhům, pokud tedy těch pozměňovacích návrhů bude nějaký rozumný počet a v nich bychom se zaměřili právě na tyto věci. Paní kolegyně Kutajar, eh, velice mě potěšilo, že jste hovořila o ženském podnikání, které, které by mělo v budoucnosti být eh, jedním z těch nejzajímavějších vývojových bodů a určitě vaše případné návrhy podpořím. Kolegyně Dlabajová, eh, dokonalé, dokonalý přístup, eh, spíše tedy ten kvalitativní, ne ten kvalitativní, pokud jde o zjednodušování, s tím mohu naprosto souhlasit, ale zase připomínám, že jsem měl 6 000 znaků na ten text, takže některé myšlenky tam jsou pouze v zárodečném stádiu. Kolega Hán, kolegyně Hán, naprosto souhlasím s tím, že je třeba zlepšit eh, produktivitu. Pokud jde o veřejné zakázky, v tom textu se objevuje návrh eh, na eh, určité omezení těch parametrů těch veřejných zakázek, tak aby se jich mohly účastnit i menší podniky. Pokud jde o Green Deal, o zelenou dohodu, tam zase ten odstavec eh, je velice zkrácen z důvodu rozsahu textu, ale hovoří se tam o udržitelném podnikání. To je termín, který obsahuje řadu různých aspektů, které můžeme dále prohloubit, ale určitě jsem na zelenou dohodu nezapomněl. Kolega Ross Eh, souhlasím s tím, že bychom do toho měli zapojit komisi, která by se také měla podílet na snižování té administrativní zátěže. Já s tím souhlasím. Souhlasím s tím, že je třeba zohlednit i náklady na schodu, compliance costs a také zlepšovat standardy produktivity a konkurenceschopnosti. Pokud jde o GUE, děkuji kolegovi Botengovi, zmínil sociální dumping a otázku solventnosti. To jsou témata, která patří mezi ta nejdůležitější eh, v mém přístupu k této zprávě, takže budu velice otevřen možným pozměňovacím návrhům. A nyní, vzhledem k tomu, že čas eh, už mi asi vypršel, se budu snažit rychle ještě zareagovat na ty zbývající příspěvky. Kolegyně Virkunen eh, hovořila o digitálních dovednostech, eh, s tím naprosto souhlasím, v tom návrhu zprávy mám odstavec, který se Eh, týká eh, jednoho toho digitálního programu, eh, se kterým přišla komise a ten by skutečně mohl být faktickou podporou malým středním podnikům. Kolegyně Galvez Muñoz také souhlasím s tím, že malé a střední podniky jsou v určitém smyslu málo zastoupené a určitě bude dobré i prostřednictvím pozměňovacích návrhů s tím něco dělat. I zde jsem otevřen vašim nápadům. Kolegové Pekarinen a to já. otázka zachování té definice malých a středních podniků. Souhlasím s tím. Tento aspekt také zmiňuji v návrhu své zprávy. Téma digitalizace. To bude eh, jedna z otázek, eh, která bude asi pomocí pozměňovacích návrhů prohloubena a rozšířena nejvíce, protože o tom hovořila řada kolegů. Já si myslím, že vzhledem k novému víceletému finančnímu rámci to bude velmi složité a bude důležité eh, mít odvahu vybrat eh, ty programy, které třeba nebyly v minulosti tak výkonné a přesunout prostředky z nich na další položky, které se v minulosti osvědčily, tedy bylo z nich čerpáno. Pokud jde o to, co říkal kolega Fioky a o těch mikropodnicích, to je samozřejmě také pro mě důležitá věc, protože já sám pocházím ze sektoru mikropodniků. Určitě, pokud tam budete chtít něco doplnit, tak eh, rád to zvážím. Pokud jde o tu velice dramatickou otázku přístupu k úvěrům, to si myslím, že je velmi velký problém. Souvisí s tím, co jste říkal, to znamená rozšířit tu škálu možných zdrojů financování, například equitable financing, úloha lokálních bank, pokud tedy tato eh, definice bude považována za eh, uspokojivou, tak se zamyslíme nad tím, jak to ještě ve zprávě pozměnit. Paní Toja by si přála jasně oddělit definici midcaps od malých a středních podniků. A otázka cestovního ruchu, to je pro mě také velice důležité, protože jsem většinu lockdownu schválil na telefonu se zástupci podniků cestovního ruchu ale protože ta zpráva skutečně může být pouze na 6 tisíc znaků, tak eh, nemohu tam jaksi eh, vybrat jeden jediný sektor a nevěnovat se těm ostatním. Paní kolegyně eh, Bilbao zmínila velice důležité téma těch spožděných plateb a soukromo-veřejná schémata. To také zkusíme ještě rozpracovat v prostřednictvím pozměňovacích návrhů a pokud jde o kolega Spiraky, otázka eh, likvidity, která nebude pouze virtuální, ale bude konkrétní a nezhorší zadlužení podniků. A v neposlední řadě kolega eh, Korao určitým způsobem eh, provedl takovou syntézu, se kterou také souhlasím, protože velice přesně zmínil, jaké jsou charakteristiky evropských malých a středních podniků. A Eh, takže to, co se nám nepodařilo dát do těch 6 tisíc znaků, budeme snad moci trošku napravit v pozměňovacích návrzích. Tím skončím. Omlouvám se, že jsem hovořil dlouze, ale chtěl jsem eh, zareagovat na to, co říkali eh, všichni kolegové, kteří k mé práci velice přispěli. Mnohokrát děkuji, děkuji za vaši práci a děkuji také za vaše reakce a za dobrou spolupráci se stínovými zpravody a s dalšími kolegy. Na pořadu jednání už nemáme nic dalšího. Příště se sejdeme 16., kdy se potkáme také s německým ministrem pro hospodářství, abychom projednali priority německého předsednictví. Nemohl jsem se dnes s vámi setkat v Bruselu, ale doufám, že jste všichni zdraví jsem velice rád, že jste byli aktivní jak v sále, tak ve vašich kancelářích a doma. Chci poděkovat kolegům za účast. Chci poděkovat sekretariátu ITRE, technickým službám parlamentu a také tlumočníkům. A uvidíme se příští týden 16. Přeji pěkný den.